ústním dotazem o rozvoji satelitních technologií, které by umožnily zavedení systému pro celosvětové sledování letů. A nejdříve dám slovo panu Krámerovi, který je autorem otázky. Máte slovo. Vážená paní komisařko, vážené dámy a pánové, Jménem eh, výboru pro dopravu bych chtěl krátce představit tuto eh, otázku. Eh, řada tragedií v letecké době ukázala na slabiny současného systému a na to, že je nutné přesně sledovat polohu všech letů připomínáme eh, tragédii malajzijského leta MH370 a Air France 447. Je jich mnohem víc samozřejmě. Pouze 30 současné dopravy v vzdušném prostoru eh, je přesně sledováno. A to je potom eh, stěžují, to potom stěžuje vyhledávání případných letu, které skončí, skončí nešťastně. Proto tady hovoříme o satelitním sledování, což by zvýšilo bezpečnost, efektivitu, eh, kontrolu a zároveň eh, infrastruktura by byla poměrně levná. Náš výbor je přesvědčen, že je třeba změnit pravidla, abychom chránili lidské životy. Také ICAO, Mezinárodní organizace pro civilní letectví, eh, sdílí naše obavy. Eh, ICAO eh, žádá ITU, aby pro toto sledování byla vyčleněn určitá část spektra. My tedy máme otázku, eh, co si myslí komise o myšlence eh, satelitního sledování letadel a eh, o tom, jak se staví k možnosti vyčlenit určité frekvence pro tento účel na prosincové konferenci. Děkuji. Chtěl bych poděkovat panu autorovi za otázku a paní komisařko máte nyní slovo. Paní předsedající, dámy a pánové poslanci, dovolte, abych již po čtvrté k vám dnes promluvila na důležité téma. Komise se domnívá, že satelitní technologie pro sledování globálního letového provozu je pozitivní vývoj. Eh, také eh, už po eh, pádu letu Air France 447 v roce 2009 se komise zabývala touto otázkou. A samozřejmě, že také k tomu přispělo zmizení letu MH370 v roce 2014. 9. července 2015 jsme dostali eh, tedy požadavek, abychom upravili eh, nařízení 965, eh, která se, 965, která se týká právě sledování letového provozu. My si přejeme, aby eh, bylo nalezeno řešení, eh, aby nebylo předepsáno eh, technologicky, aby ta technologie byla taková, jaká se osvědčí jako nejlepší. Je třeba, abychom ponechali prostor pro řadu technických možností pro vyhledávání a zachraňování a také satelitní IDS typ B Řešení bude spočívat na třech principech. Za prvé, technologi- eh, tedy požadavky musí být technologicky neutrální a zaměřeny na výkon. Je třeba zajistit, aby své informace odráze velké eh, letouny pro osobní dopravu odesílali automaticky pro případy vyhledávání, zachraňování. Za druhé je třeba, aby eh, zařízení fungovalo bezpečně, to znamená, že musí být vybaveno náhradním zdrojem energie a eh, informace, tedy vysílání informací o letové dráze nesmí být vypnutelné. A za třetí, Eh, výrobci a provozovatele letadel eh, musí mít možnost eh, vybrat nejefektivnější a nákladově nejefektivnější řešení. My očekáváme, že ještě v letošním roce budou předloženy návrhy. Upravuje příslušným způsobem mezinárodní pravidla Dále eh, my se snažíme umožnit eh, pasažérům eh, v letadlech také mít možnost připojení k internetu, což nám také umožní v reálném čase monitorovat lety. Pokud se týče vesmírné technologie, já jenom potvrzuji zájem komise, že eh, o tuto možnost jako jednu z mnoha možností existují ještě další možnosti a eh, my jsme podeps- eh, popsali v příslušném technickém dokumentu. Co se týče konference o radiokomunikacích, je třeba poznamenat, že v ITU komise nemůže hlasovat. Eh, minulé pondělí rada eh, přijala závěry eh, k tomu, jak vystupovat na této konferenci v prosinci. Ovšem otázka přidělení určitého spektra se zde neřeší, proto jsem ráda, že to zde připomínáte. Zhrnula bych to tak, že komise podporuje systém EDS typ B, také příslušné, příslušnou regulaci ITU. Také členské země, eh, které se budou účastnit oné prosincové eh, konference, také signalizovaly, že budou se přimlouvat za vyčlenění části spektra pro tento účel. Takže tolik k mé zprávě. Děkuji vám.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 motivů este inexistența unui systém. Bohužel musím připomenout eh, tragické události. Nemáme tady žádný dobrý eh, systém sledování a ledy, lety nemohou hít, být dobře eh, sledovány. Pouze 30% z nich může být sledována. Část oceánu a část Afriky není pokrytá vzhledem k chybějícím technologiím a infrastruktuře. Systém, který se dnes používá, je velice náročný nákladově, ale také nedostatečně užitečný. Eh, nesledují se letadla v dostatečných intervalech a proto není možnost to plně využít. Máme však technické řešení, které by mohlo zabezpečit dobré pokrytí. Je to systém ADSP, eh, který může být aplikován na již stávající infrastruktury je zapotřebí eh, pouze eh, přidělení frekvenčních pásem a to se děje v rámci VRC 15 a Eh, konference, která se koná v listopadu 2015 a příští až za čtyři roky, eh, nás musí dovést tomu, aby se tyto systémy aplikovaly hned po listopadu, nikoliv abychom museli čekat další čtyři roky. Bude to užitečný systém také pro záchranné aktivity, pro aktivity sledování letů, zejména i transatlantických letů. Obě mezinárodní letecké společnosti podporují eh, tento postup veři,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 Děkuji, paní předsedající. Regulátoři, dopravci a také občané eh, se uvědomují, že sledování letadel je třeba výrazně zlepšit. Nedostatek radiového spektra je pouze jednou z bariér této oblasti, ale za to bariéru významnou. Nejde pouze o záchranné operace, ale také o posílení Eh, možnosti vyhýbat se například eh, eh, meteorologickým poruchám a optimalizovat trasy. Mezinárodní dopravní organizace podporuje myšlenku revize mezinárodního, mezinárodní alokace spektra. Já tedy vítám eh, tuto ústní otázku a slušně bych ráda, eh, aby kolegové na plénu tuto rezoluci podpořili. Děkuji vám. Děkuji. A nyní paní Foster za EKR. Děkuji, paní předsedající, děkuji, paní komisařko. Já vítám eh, tuto položenou otázku pana kolegy Chrámera myslím si, že je velmi na místě. Ironický je, že otázkou Otázku přerozdělení radiového spektra eh, taky ve prospěch aviace eh, jsem vznesla už před 13 lety. Eh, to bylo de facto ještě před rozšířením mobilních telefonů a před Galileem technologie se skutečně rozvinula od té doby a my musíme být schopni tedy použít je pro efektivnější systémy sledování letové dopravy. Je třeba, aby se případné nehody také plně vyšetřily a se mohlo zabránovat. A je tedy na nás, abychom poskytli prostředky, eh, aby to mohlo být eh, prováděno. Proto já tedy vítám toto téma debaty a určitě vás jako skupina EKR podpoříme. Děkuji. Nyní pan Telička. Paní předsedající, paní komisařko, my samozřejmě podporujeme tuto otázku, ale také jsme se účastnili její formulace. Dnes to, co zaznělo, ukazuje, že komise se velice snaží, čehož my se velice vážíme. A za druhé, byli jsme ujištěni, že ten balíček pro letový provoz, eh, který bude předložen počátkem prosince, eh, přinese nezbytné návrhy. Když se podíváme na ty tři klíčové elementy, že například eh, tedy eh, záložní zdroj energie, to, to je naprosto nezbytná věc. Co se týče té technologické neutrality, tak tady říkáme ano, samozřejmě, že nás ovšem budou zajímat eh, dopady, ale velice klíčovou otázkou je naprostá interoperabilita. A pokud se týče účinného vydávání prostředků, tak to znamená, že chceme nejlepší hodnotu za Eh, vynaložené peníze. A pokud se spektra týče, myslím, že tady mohu souhlasit s dalšími kolegy. Děkuji a nyní eh, pan Erduk. Děkuji mnohokrát, paní komisařko. Samozřejmě já podporuji návrh pana kolegy Kramera. Jenom bych chtěl tentokrát svůj eh, řeknickou dobu věnovat General a Business Aviation. Já se domnívám, že tento systém bychom měli aplikovat a rozšířit i na malá letadla. Eh, francouzský letecký úřad, eh, ku příkladu, ve své studii zdůraznil, že průměrně ročně dochází k 15 leteckým nehodám a z 50 Eh, jsou spojeny s úmrtím. A myslím si, že tady už je potenciál pro další možné těžké nehody, kterým se musíme snažit zabránit. A proto bych se rád přimluvil za to, abychom zavedli plošné zavedení tohoto systému ADSB. Eh, v roce 2008 Evropský parlament již zpracoval zprávu z vlastní iniciativy Agenda for Social um,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 Děkuji mnohokrát, milí kolegové, paní komisařko. Bezpečnost letectví je přímo prokojena se systémy letecké navigace, které dovolí identifikovat to, kde se e, letadla nachází, zejména také letadla, které mají obtíže. Momentálně takovéto systémy sledování letů pouze pokrývají asi 30 e, e, celosvětového leteckého prostoru. Zejména není možné sledovat letadla v oblastech oceánských a také velkých lesů a pralesů. A podle ICAO systém ADSB sníží eh, zranitelnost aktuálních leteckých a navigačních systémů a zároveň navýší jejich efektivitu a schopnost řízení letového provozu. Já bych se ráda zeptala komise na to, zda již zhodnotila možné problémy bezpečnosti samotného systému ADSB a zda již má nějaký časový harmonogram, nedefinovaný harmonogram, kalendář pro to, aby mohla tedy eh, si naplánovat, kdy bude aplikovat tento systém ADSP v evropském vzdušném prostoru. Děkuji. Děkuji a nyní pan Marias. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně letecké tragédie v Evropě mm, vedly k stovkám úmrtí. E, takřka nikdy nelze prošetřit, jaké opravdové důvody zatím vězily. Dnes se nacházíme ve věku digitálních technologií a proto je nepřijatelné, že pouze 30 leteckých společností mají rozumné systémy sledování a proto musíme letecké společnosti i jednotlivé vlády vyzývat tomu, aby se snažili posílit frekvenci sledování letu a tím zvýšit bezpečnost. Komise musí okamžitě eh, předložit to opatření, aby k tomu došlo. Je třeba dbát na to, aby se přitom neporušovala lidská práva a byla respektována suverénní práva každého státu. Děkuji. E, je nás tady e, poměrně málo a e, přesto musím tedy žádat všechny, aby se stišili, abychom mohli si vyslechnout také odpověď paní komisařky. Paní eh, předsedající, dámy a pánové, komise bych chtěla poděkovat eh, vám všem a panu eh, Kramerové za tuto otázku, která reflektuje očekávání mnoha evropských občanů. My podporujeme například systém EDSB a dalších možností lepšího sledování eh, mezinárodní letecké dopravy. Já doufám, že to, co jsem zde řekla, eh, ukazuje, že si přejeme přijatelné, bezpečné a efektivní řešení pro globální sledování letecké dopravy. A doufáme, že hm, také v parlamentu a v radě bude včas eh, schválena legislativa, kterou navrhneme. Ano, děkuji. Děkuji eh, za stručnost. Eh, tím uzavíráme eh, debatu. Máme jeden návrh rezoluce a hlasování se bude konat dnes. Do 11.30 do zání hlasování máme ještě pár minut času a já vyhlásím.